předsednictví Děkuji, dobré ráno. Nyní nás čeká veřejné slyšení o plynu a uhlí, přátelé či nepřátelé. Pokud se budete účastnit tak prosím, zůstaňte a přistupte blíže. Pokud eh, nikoliv, tak naopak opuste sál, abychom mohli začít. Prego. Io ringrazio dunque, do il benvenuto a coloro... Děkuji vám. Děkuji vám všem. Všem, kdo se budete účastnit Děkuji za to, že jste se dostavili. Jedná se o nesmírně důležité slyšení o tématu, které má skutečně eminentní význam. Slyšení eh, bude rozděleno na dvě části. První se čís, týká zdrojů. Uhlí a plynu v Evropě. Druhá část se pak bude více zabývat těmi ekonomickými aspekty, ať už jsou to emise nebo další hospodářské aspekty plynu a uhlí v rámci širší energetické politiky. Končíme ve 12.30, takže prosím, snažte se dodržet časový plán. A na, jako první dávám slovo panu Klausu Dietrovi z Evropské komise. A prosím, dodržte desetiminutový časový limit. Děkuji. Takže plyn a uhlí, přátelé či nepřátelé? Má odpověď by byla ani jedno, ani druhé fosilní plav, eh, paliva s námi zůstanou ještě mnoho let do budoucna zůstanou součástí evropského energetického mixu. Ale jakou roli přesně se hrají v rámci budoucího energetického trhu, to do značné míry závisí na tom, jakým způsobem budou schopny se poprat s různými výzvami a jak budou schopny využít nové příležitosti, které sebou přinese je vnitřní trh energií. Abych eh, trošku zasadil tuto diskuzi do kontextu, chci se podívat na současnou situaci v oblasti plynu a uhlí. V uplynulých eh, dvou letech se podíl uhlí oproti plynu zvýšil. V mnoha evropských eh, produkčních kapacitách. A důvodem proto je cena. Cena uhlí eh, vytrvale klesala, zatímco trh, cena plynu zůstávala poměrně vysoká. Nízké ceny uhlí jsou dány zejména silnými dovozy, a tady vstupují do hry Spojené státy, které nyní investují do vnitřní spotřeby eh, v podobě břidlicového plynu a vyváží velkou část uhlí na světový trh a velká část toho tedy směřuje do Evropy. Zvyšují se také dovozy z Kolumbie a z Ruska. Nízké ceny uhlíku rovněž přispívají k tomuto jevu, k tomu, že uhlí, tak říkajíc, předběhlo plyn. A ty nízké ceny také byly způsobeny částečně krizí. Ale pokud se podíváme na sektor plynu, tak eh, tam ceny zůstávají eh, se trvale vysoké ve srovnání s uhlím, což je obzvlášť z důvodu toho, že existují dlouhodobé smlouvy navázané na ropu. Existuje určitý trend, znovu vyjednávání těchto smluv, které jsou nyní odděleny od tohoto indexu. Ale podle posledních údajů, které mám stále ještě 50% dlouhodobých smluv, je eh, tedy se vyznačuje touto indexací. Dovozy LNG rovněž klesají. A ty zásilky směřují spíše na azijský trh protože tam je cena ještě vyšší. A nízké ceny uhlíku v systému ETS ještě více oslabily konkurenceschopnost um, produkce energie pálením plynu. Takže za stávajících okolností producenti energie upřednostňují uhelné elektrárny, které mají větší ziskovost než plynové. Jak říkám, taková je situace teď. Jestli však tato situace zůstane i do budoucna, to je otázkou. Jak jsem říkal, to do značné míry závisí na tom, jak eh, se uhlí a plyn vypořádají s různými budoucími výzvami eh, a jak já bude jejich pozice ve vztahu k obnovitelným energiím. Chci uvést několik tedy výzev pro obě suroviny, pro plyn i uhlí. Nebudu samozřejmě zacházet do podrobností, protože ty vyplynou i z jednotlivých prezentací zástupců sektoru a z diskuze. Ale stručně výzva pro uhlí je plnění emisních požadavků LCP. Omezení emisí některých znečišťovacích, znečišťujících látek. Aby bylo možno splnit nové normy, tak bude potřeba mnoho investic. Některé stávající plány musí být dokonce přerušeny a vyřezeny z provozu. V budoucnu uvidíme, zda současný trend nakonec povede k nalezení těchto investic do obnovy stávajících provozů a případně budování nových uhelných elektráren. Pokud vznikne tento trend nové výstavby, bude sektor čelit otazníku celkového cíle snížení emisí uhlíku. A řešení, které prosazuje komise, alespoň e, zatím, je v technologii ukládání a zachycování uhlíku. Bohužel projekty CCS zatím byli poněkud eh, zklamáním. Takže otázkou je, zda se to podaří. Zda budeme schopni vyvinout tyto technologie tak, aby, bylo, aby to bylo komerčně eh, zajímavé, aby bylo možné jimi pojistit a podpořit produkci energie z uhlí. A poslední výzvou uhlí je samozřejmě budoucnost ETS jako takového. Uhlí zatím pracuje s velmi, funguje za velmi nízkých cen uhlíku. Takže má velkou výhodu oproti plynu. Ale jaká bude budoucnost ETS? návrh komise to znamená, že by se změnil načasování jednotlivých eh, aukcí. Tento návrh byl zamítnut velmi těsnou většinou. To však neznamená, že tím skončila budoucnost, eh, diskuze o budoucnosti ETS. Ta diskuze naopak musí být znovu zahájena. A možná, že se tentokrát diskuze zaměří více na strukturu nového systému ETS. A nyní, když se obrátím na, k výzvám, ehm, který jim štělí plyn, tak musím zmínit na prvním místě obrovské ehm, potřeby infrastruktury, jak do produkce, tak do propojení. Existuje právní rámec, který již je víceméně nastaven, přičemž chci zmínit nařízení o pokynech po, o transevropské energetické infrastruktuře a za druhém mm, Connecting Europe Facility. Právní rámec tedy existuje, ale nyní potřebujeme velmi rychlou implementaci jak nařízení, tak Connecting Europe Facility. Komise přispívá k tomu svou, svým dílem. Pracujeme na celoevropském seznamu projektu společného zájmu. Máme mnoho velmi zajímavých infrastrukturních projektů, jak v oblasti elektřiny, tak i plynu. A vypadá to velmi slibně, vypadá to, že by bylo možné v rámci tohoto systému, této iniciativy učinit důležité kroky vpřed. A ještě bych zmínil další výzvy pro plyn. První je, že plyn musí si najít nové zákazníky není možné postupovat, jako by se nic nedělo, jako dřív. Plynový sektor musí být aktivnější, musí aktivně hledat zákazníky, ať už v oblasti elektřiny, tak i jinde. To znamená eh, například eh, tedy ener, ten, ta vazba mezi energií a plynem. Když obnovitelné energie vyprodukují příliš energie, její ukládání není zase tak snadné. A kdybychom to transformovali v plyn, tak by bylo možné ukládat tuto energii, která by jinak byla na, přišla na zmar. Takže to je ještě další cesta, další způsob, jak může tento sektor se připravit na budoucnost. Ale chovat se, jako by se nic nedělo jako dřív, to už nebude uplynu stačit. Čili tady nejde o to, že jsou to přátelé nebo nepřátelé. Obě, oba odvět, obě odvětví mají své místo, mají svůj rezondetr v rámci energetického mixu a bude to trvat déle, než by si někteří přáli, ale jsou to určité výzvy. A pokud se těchto výzev nezhostí, mohou tyto sektory ztratit své místo na výsluně energetického trhu. Děkuji za tento velice zajímavý úvod. Vím, že na několik věcí budeme muset ještě navazovat, dále to projednávat. A nyní bych předala slovo paní Petrová, která bude prvním řečníkem. Prosím, snažte se také dodržet 10 minut, protože musíme, máme omezený čas pro všechny řečníky. Uh, my name is Martin Levenstein, I represent Polish Oil and Gas Company. Děkuji, paní předsedající. Eh, já eh, jako zástupce eh, jednoho z polských dodavatel, dodavatelů plynu, paní Olva Pětrovská mm, bohužel tady s námi nemůže dnes být, takže její prezentaci pokusím se jí tedy zastoupit já. A nyní tedy budu pokračovat v polštině, abych se vyjadřoval jasně takže budu využívat tlumočnických služeb Evropského parlamentu. Prosím eh, další snímek. Oh, Um, proszę Państwa, gaz jest bardzo... Dámy a pánové. Surowcem jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym. Na... Eh, plyn je velice univerzálním eh, zdrojem energie, ohříváme vodu, svítíme také do uh, v dopravě se skutečně využívá eh, a s uhlím se stýká zejména v oblasti energetiky. Eh, uhlí je primárně zdrojem eh, elektrické energie a tady právě v tomto vztahu je možné hledat odpověď na tu otázku, zda jsou to přátelé nebo ne uhlí a plyn. Myslím, že ani jedno, ani druhé na jedné straně jsme v situaci, kdy nám klesá poptávka po energii, eh, to je dáno krizí, na druhé straně se zvyšuje také účinnost využívání energie a přibývá nám obnovitelný zdrojů energie, tak v této situaci je třeba počítat eh, s nárůstem konkurenčního boje. Podle názoru a odhadu expertů se očekávalo, že vítězem eh, bude plyn, ne uhlí. Eh, ukázalo se, ten by, předpokládalo se, že eh, pokud se fosilní paliv týče, tak plyn bude tím nejúspěšnějším. Buduje se infrastruktura, infrastruktura LNG, v Evropě i tedy v jednotlivých regionech Evropy, ať už střední Evropa, Skandinávie, Černomoří a tak dále. A zároveň eh, liberalizace trhu s plynem, která následuje eh, liberalizaci trhu s elektřinou, plus k tomu máme zpřísňování ekologických předpisů a, a omezování emisí, tak se přepočítalo s tím, že skutečně tady plyn bude vítězem. Eh, další snímek, prosím. Máme tady eh, tři eh, skupiny. Jsou tady otázky, které se týkají ekologických aspektů, dále mm, elasticita, který a komplementární povaha vůči eh, obnovitelným zdrojům a potom také eh, ekonomi, eh, pohled hlediska ekonomiky. Podívejme se na ekologické aspekty nejdříve. Zemní plyn z fosilních paliv produkuje nejmenší emise CO2, ale také dalších škodlivých látek Eh, jako, jsou, eh, jako je prach a mm, další eh, skleníkové plyny, také je efektivnější ve využívání energie a zejména pokud používáme technologii kogenerace. Další věc je elasticita a možnost eh, vzájemného doplňování se zdroji, tedy s těmi obnovitelnými zdroji energie. Eh, plyn se dá skladovat a eh, důležité je, že je možné využít jakýchsi podzemních prostor kaveren a je pružný, pokud se týče na prudké výkyvy poptávky po energii. No, tento prvek, tato elasticita je velice důležitá eh, v prostředí, kde narůstá podíl obnovitelných zdrojů energie, eh, které příliš nereagují na aktuální poptávku a jsou značně závislé na počasí. Takže tady ta pružnost eh, dodávek energie vyráběné z plynu je velmi důležitá. Navíc zdroje Eh, zdroje energie z plynu eh, jsou různé velikosti, může to být mikrogenerace až po velké plynové elektrárny. A další věc v této souvislosti, která stojí za pozornost, je ta, že eh, my nyní řešíme problematiku skladování energie a tady je například eh, koncepce power to gas, to znamená eh, za pomocí eh, elektrolýzy a jednoduše prostě je možné využívat také syntetických plynů v plynové sítě. Dále jsou zde investiční záležitosti, jsou tady možnost škálovatelnosti, nízké investiční náklady a poměrně vysoká rychlost budování nových zdrojů je rozhodně daleko vyšší než u jiných konvenčních technologií. Kromě toho, v této souvislosti ve všech těchto souvislostech. Plyn přesto nevyužívá plný potenciál při produkci energie v Evropě. Už léta tady máme jednu velkou nevýhodu na evropském trhu a to je cena. Cena je eh, tím faktorem, který nejvíce omezuje rozvoj využívání plynu v energetice. Když ho srovnáme s hlavními konkurenty, eh, to jsou eh, obnovitelné zdroje často dotované nebo eh, z regulovaných tarifů a na druhé straně je tady uhlí, který využívá to, že cena uhlí je nízká a často nahrazuje plyn jako zdroj energie. V současné době narůstá poptávka po uhlí, a to hnědém i černém, a naopak poptávka po plynu klesá. Eh, třeba eh, v Německu za poslední rok eh, poptávka uhlí narostla po 8% a poptávka po plynu klesla po o 17%. Také vidíme vývoj v Spojených státech amerických kde se hodně rozvíjí plynová energetika. Jde také zejména o bříličný plyn a e, poprvé mm, tento plyn dodává v podstatě více energie než uhlí. E, ruku v ruce s těmito e, změnami dochází k reindustrializaci. To znamená, že v do americké ekonomiky se vracejí odvětví, která jsou náročná na energii. Či ani na to nezapomínejme. No, také Evropa má docela zásadní potenciál, pokud se týče břidličného plynu. Navíc je tento plyn poměrně roz, rovnoměrně rozšířen po celém kontinentu. E, nicméně ne všude se skutečně tyto zásoby zkoumají. E, Členské země se velice liší ve svém přístupu eh, k břidličnému plynu a některé země se zcela brání eh, těmto výzkum a to je škoda. Protože eh, kdybychom měli dobré informace o zásobách řečného plynu, možná bychom mohli počítat až z 20 lety energetické soběstačnosti, pokud se plynu týče. Eh, Polsko se spíše snaží eh, zkoumat potenciál nekonvenčních zdrojů plynu a možná te, se tady ukazuje, že eh, místa, kde by výroba, respektive těžba Eh, těžba eh, břičného plynu by se mohla rozvinout mezi prvními oblastmi v takzvané eh, pobaltské pánvi, která přetíná Polsko od severu k jeho východu. Spolu s LNG by právě břidličný plyn mohl výrazně ovlivnit trh s plynem v Evropě a mohl by vést k erozi toho současného nevýhodného cenového systému. Cena elektrické energie eh, víme, jak se vyvíjí, víceméně neustále roste a eh, cena plynu Eh, se často díky závislosti na cenách ropy eh, chovala eh, ne v souladu s vývojem trhu. Nyní se dá počítat s tím, že přílišný plyn by mohl být tím přechodným palivem k tomu, abychom dospěli k bezemisnímu hospodářství v Evropě. Je to také otázka eh, vzdělávání obyvatel evropské legislativy a zejména tedy eh, si je třeba si uvědomit, že Evropa nemůže ignorovat eh, vývoj, který se děje jinde. Ať už se to týká třeba energetické situace, ale také situace demografické, čili skutečně neignorujme to, k čemu dochází ve Spojených státech Kanadě, ale také v jeho amerických ekonomikách, eh, v Jižní Africe nebo v Číně. Závěrem, abych eh, to trošku zkrátil eh, na přání organizátorů, možná bych tedy na závěr vám tady mm, dal takový podnět. Už několik let se Eh, takovýchto odvětových eh, akcí účastním a hodně se hovoří neustále, že plyn je palivem budoucnosti. Eh, možná by měl být palivem přítomnosti. Děkuji vám. Grazie, grazie a lei. E vedo che nonostante le abbiamo un po' ridotto il tempo è riuscito ugualmente a fare un'illustrazione molto... Děkuji. Podařilo se vám předložit, eh, přednést skutečně zajímavou eh, prezentaci. Nyní pan Marek Jelínek. A i vy máte 10 minut, prosím. Thank you very much. Děkuji vám. Je mi velkou eh, poctou být zde na vašem zasedání a měl bych takový praktičtější pohled přímo od zástupce těžebního odvětví. Já jsem hlavním ředitelem NVR, New World Resources, což je největší ehm, evropský producent koksovatelného uhlí a znamená to, že budu mít možnost se s vámi podělit o několik praktických informací. My zaměstnáváme asi 17 tisíc osob ve čtyřech zemích, ehm, produkujeme celkem 10 milionů tun uhlí. Myslím si, že můžeme přeskočit první slide, dostáváme se až tady k tomu, i tento. A podíváme se na to, co uhlí znamená v globálním kontextu. Uhlí, eh, ať už koksovatelné nebo energetické, je zdroj, kterého je dostatek. Asi 50 eh, celkových zásob představuje uhlí a uhlí je poměrně rovnoměrně rozprostřeno nebo nachází se v jednotlivých zemích, a to včetně zemí, kde, eh, které jsou bezpečné a dobře regulované. To znamená nejenom tam, kde mm, hrozí nějaké riziko, liší se to tím vlastně od ropy. Uhlí je nejznámější e, zdroj pro výrobu energie v současné době. Tady můžete vidět, jak zásoby uhlí vypadají v evropském kontextu. Asi čtvrtina evropské energie v současné době v Evropě pochází z uhlí, to znamená, že je to velice významný zdroj. Samozřejmě postupem času se to bude vyvíjet a já, já věřím, že nakonec Evropa i zbytek světa přejdou k eh, energiím plně založeným na obnovitelných zdrojích, ale to bude trvat ještě nějakou dobu. A já bych chtěl říci, abych si eh, vypůjčil terminologii názvu dnešního zasedání, uhlí nemusí být nepřítelem, naopak. Uhlí může být eh, aspektem, který bude velice důležitou součástí, součástí energetického mixu a umožní nám také cenově efektivní a mm, odpovědnému přechodu na novou energetiku. V současné době je to tedy velice významný zdroj, představuje 25 veškeré evropské energie. A když se podíváte na neevropské e, zásoby fosilních paliv mimo EU, 80 celkových zásob, které známe, představuje právě uhlí. A navíc my máme toto uhlí k dispozici v rámci um, našeho území a přesto dovážíme obrovské množství uhlí odinut. Samozřejmě to ovlivňuje také ceny uhlí v současné době, ale podle mého názoru je to také jedna otázka, kterou bychom si měli všichni Evropané položit. Proč dovážíme veškeré to uhlí odinut? A znamená to, že se tedy vytváří pracovní místa jinde a vytváří se eh, bohatství jinde v jiných zemích. Já jsem přesvědčen o tom, že Evropa nakonec eh, přejde z velké části nebo i plně na energetický mix složený pouze z obnovitelných zdrojů, ale to je otázka několika desetiletí, ne let. Já tady nechci eh, zbytečně opakovat banality. Uhlí samozřejmě je velice významné v kontextu životního prostředí. My musíme se ještě zlepšit, stejně tak jako jiná odvětví. A věřte mi, já si velice dobře pamatuju, jak eh, severozápad mé země vypadal před 20 eh, lety. Nyní je ta situace již úplně jiná, ale stále to ještě nestačí. Tato, tento typ eh, vyrábění elektřiny se musí ještě vyčistit, zlepšit, ale jak říkám, uhlí je dostatek, je to cenově efektivní zdroj a pokud to budeme správně používat, bude to mít pouze přínosy. Myslím si, že vlády i další by měly vytvářet nátlak pro těživní průmysl, ale měli by postupovat zároveň racionálně. Fakt je ten, že uhlí opravdu je významným aspektem tranzice, přechodu. Když se podíváte na například německý energetický mix, v současné době více než 5000 eh, MW, nebo vytváří se více než 5000 eh, MW nové kapacity. Myslím, že to má být spuštěno tento rok, v roce 2013. Jde o 5300 celkem MW. A nové eh, takovéto zakázky se zadávají, bude se, budou se ještě vytvářet eh, nové elektrárny. Další země, respektive Německo, se snaží přejít na um, energii z obnovitelných zdrojů, ale zároveň uhlí je nej, cenově nejefektivnějším řešením, které umožní tento přechod. Uhlí tady tedy stále ještě je, bude mezi námi po několik dalších let a my se musíme rozhodnout, zda budeme vytvářet eh, nová pracovní místa zde, u nás v Evropě, nebo tuto výhodu přenecháme jiným zemím a jiným kontinentům. A zároveň budeme stejně tak eh, muset spoléhat na uhlí ještě několik let. Evropská konkurenceschopnost. To je něco, co pro nás v rámci těžebního eh, průmyslu je velice důležité téma. Nízké náklady na výrobu energie jsou významným aspektem této konkurenceschopnosti. Kolega před chvílí zmiňoval dopad takzvané revoluce v oblasti břidlicového plynu v eh, Americe. Proč k tomu dochází? Jednoduše proto, že břidlicový plyn vytváří levnější energii a znamená to, že také máme eh, zdroj, jednoduch, zdroj levné a spolehlivé energie u nás přímo v Evropě. Proč bychom, se tedy, proč bychom ji tedy neměli využívat? A další věc, přechod na energii z obnovitelných zdrojů, nejprve částečně a poté úplně, bude vyžadovat velké investice. A kdo je zaplatí. My potřebujeme vytvářet eh, bohatství, ale k tomu musí dojít posílením evropského odvětví, evropského průmyslu. A evropský průmysl by se také mohl spoléhat na eh, jednoduchou, na levnou energii, takto získanou přímo zde. Otázka konkurenceschopnosti podle mého názoru je ještě relevantnější, když se podíváte na tu část eh, světa, odkud pocházím já, na střední Evropu, kde, by mě, kde bych měl zmínit dvě věci. Jednak evropské domácnosti ve střední Evropě a také průmysl ve střední Evropě, když to srovnáme, závisí více na e, energii než evropský průměr. To znamená, že Tady mám ještě co dohánět. Respektive platíme více za energie než zbytek Evropy. Průmysl tedy obecně a uhlí konkrétně zaměstnávají velký počet eh, lidí celkově v Evropě a u uhlí to zvláště platí ve střední Evropě. Tato pracovní místa jsou pro ekonomiky střední Evropy velice důležitá, a to zvláště v současné ekonomické situaci. Abych uvedl příklad. Ta část Evropy, kde se nachází uhelné doly u nás, Moravskoslezský region, je největší oblast, největší region v Evropě, největší eh, odvětví, které zaměstnává lidí z této oblasti. 36%, 36 všech eh, pracovních míst v této oblasti jsou eh, právě pracovní místa v těžebním průmyslu, což je mnohem více, než je evropský průměr. Pro nás je tedy konkurenceschopnost velice důležitá a bude obtížné tuto konkurenceschopnost zachovat i do budoucna, pokud nebudeme mít možnost eh, zakládat se na těchto konkurenceschopných zdrojích energie. Než se dostanu ke konci, musíme si položit otázku, proč je celý tento průmysl přítomen v Moravskosleském regionu. Ne proto, že tam jsou levná pracovní místa. Je tam již 200 let a to z toho důvodu, že tam máme ložiska uhlí. Z toho důvodu se tam eh, vytvořily všechny ty ocelárny, z toho důvodu Ehm, na sever České republiky a i na Slovensku máme ocelárenský průmysl velice rozvinutý a Česká republika i Slovensko jsou v této souvislosti globálními lídry, protože tam mají ten uhelný pás. A když se podíváte na naše zákazníky, na ocelárenské eh, firmy v té době, a já jsem se v posledních deseti letech sešel se třemi našimi hlavními zákazníky, zákazníky všichni vám řeknou to stejné. Řeknou vám, že v střední Evropě vidí významnou budoucnost z toho důvodu, že je tam ten uhelný pás, protože pokud by tam nebylo uhlí, nebyl by tam ani oni. A ani všechny ty navazující eh, odvětví, které navazují na uhelné odvětví. Je to tedy velice důležité pro zaměstnanost a rozvoj tohoto odvětví ve střední Evropě. Na závěr bych zhrnul několik věcí, které jsou důležité. Myslím si, že Evropa se postupně přesune přejde na um, obnovitelnou budoucnost, založenou na obnovitelných zdrojích, ale myslím si, že by bylo jednodušší a cenově efektivnější, kdybychom uh, zvolili uhlí jako cenově efektivní zdroj energie, který je plně k dispozici i u nás, přímo v Evropě. Dá se získávat tak, že vytvoříme pracovní místa v České republice, Polsku a dalších evropských zemích a zároveň tím budeme generovat eh, bohatství, které nakonec zjednoduší přechod na částečně nebo plně obnovitelnou budoucnost, založenou na obnovitelných zdrojích. A nakonec osobní poznámka. Nehovořila jsem o zachycování uhlíku, o čisté energie z uhlí a tak dále, protože si myslím, že uhlí samozřejmě eh, je problematické v souvislosti s životním prostředím a musíme se tady opravdu výrazně zlepšit v porovnání s minulostí. Nehledě na to, že již k pokroku došlo částečně, myslím si, že je to problematické. Život eh, na Zemi po miliony let potřeboval pouze sluneční záření, až od průmyslové revoluce se začalo využívat také uhlí a já si myslím, že ta situace se zlepší, nakonec eh, to dokážeme, ale já pouze říkám, že se nám to podaří lépe dokázat eh, přejít na ty obnovitelné zdroje energie, pokud se budeme také spolehat na jiné zdroje, které máme k dispozici a v dostatečném množství. Děkuji. Grazie. Děkuji vám za vaši prezentaci. A nyní dostanou slovo kolegové ale prosím pouze dvě minuty na otázku, aby byl čas na reakce. Pan Prody. Děkuji vám. Velice vám děkuji. Myslím, že skutečně tu není žádný konflikt, protože plyn je zdrojem energie, který je skutečně flexibilní, verzatelní, je efektivní, když se konzumuje v malém množství. I v rámci kogenerace nebo trigenerace je to energetický zdroj, který považuji eh, být za nesmírně účinný. Pokud jde o uhlí, tak i uhlí má svou roli v této rovnici. Myslím, že uhlí by mohlo být konvertováno do plynu. To, by, to je možné a je, je pak eh, tedy možné, že bychom nakonec měli plyn, který by mohl být dále využíván Takže bychom takto měli palivo, které je nesmírně účinné, má 55% účinnost na, za vysokých teplot a mohlo by sloužit dalším účelům, včetně gasifikace. Takže i uhlí eh, má svou roli, ale je tu jeden problém. Když přihledneme třeba k biomase a k lesnímu, lesnickému odpadu v Itálii, tak um, ty by mohly zajistit skoro třetinu veškerých potřeb, energetických potřeb plynu, ale pokud nedosáhneme vysoké energetické účinnosti, tak je to samozřejmě těžké. Mohli bychom dokonce dosáhnout více než třetinového pokrytí. Čili jde o to, abychom uhlí se snažili tolik nepálit, ale transformovat ho v plyn. Abychom používali páru a ne vzduch. Abychom nakonec tedy z toho měli něco skutečně použitelného a aby z toho nevznikal ten dusík. Já si myslím, že je potřeba rekonstruovat celou tu architekturu, ale není to tak, že by obojí bylo ve vzájemném rozporu. Děkuji, pane Elmer. Uh, Děkuji vám. Evropské, pan Helmer, je řeč o několika cílí. Chceme, aby naše politika byla udržitelná, chceme energetickou bezpečnost, tak chceme také dostupnost na podporu konkurenceschopnosti. Ale přitom se chováme, jako kdyby záleželo jedině na té v úvozovkách udržitelnosti a zcela ignorujeme eh, cenovou dostupnost a konkurenceschopnost a zabezpečení dodávek. Veškeré naše úsilí směřujeme do těchto nesmírně drahých obnovitelných energií, které však eh, nepřináší své výsledky. Podívejte se na Německo, kde výdaje na obnovitelné energie byly obrovské, ale přitom teď eh, eh, staví 25 uhelných elektráren na emise rostou. Evropa musí konkurovat ve světě proti dalším ekonomickým zónám, Amerika má čistý břid, eh, a levný břidlicový plyn a dochází tam k energetické renesanci. Indie, Čína, Jižní Amerika používají uhlí. Mají levnou energii, jsou velmi konkurenceschopné. My jsme se rozhodli, že se vybavíme tou nejdražší energií na světě. Pak se divíme, že nejsme konkurenceschopní. Nutíme eh, firmy, vyháníme je z Evropy, do jiných oblastí, kde jsou nižší eh, standardy ochrany životního prostředí. Exportujeme investice, pracovní místa a vyvážíme také emise, protože zatímco my si tady blahopřejeme, že naše emise jsou pod kontrolou, tak ty emise, za které evropští občané jsou zodpovědní, když do toho zahrneme i emise související s doveženými eh, konzumními výrobky a další, dalšími, taktiky emis, emise rostou. Evropa za to zodpovídá za zhruba 12 globálních emisí z Evropy, ale 25 globálních emisí z hlediska spotřeby. Čili začíná být stále více jasné, že naše gigantické výdaje a dotace obnovitelných energií nemohou být ekonomicky zdůvodněny takže musíme tomu čelit. Obnovitelné energie skutečně nejsou ekonomicky udržitelné. A já bych dokonce kolegům doporučil, že ta kolegie, eh, teorie antropogenetické klimatické změny není rovněž vědecky udržitelná. Děkuji. Pan Kelly. What I had to say sense and was tak eh, děkuji eh, řečníku, myslím, že to bylo dosti praktické, eh, co jsme se doslechli. Ten titul je velice zajímavý. Možná, že je to trošku emocionálně No, eh, mm, neměli bychom hovořit o zdrojích energie jako o eh, přátelích či nepřátelích, které třeba podporovat nebo zakázat. Mm, ne, to je eh, de facto otázka, jestli tedy elektřina je náš přítel nebo nepřítel a tak dále. Ne, já myslím, že ono hodně záleží na tom, jak tu položíme tu otázku. No, my jsme teď eh, skutečně v eh, nejvážnější představitelné krizi. Potřebujeme obnovit zaměstnanost, konkurenceschopnost a my eh, zároveň s tím chceme nevyužívat naše vlastní zdroje a k tomu ještě utrácíme obrovské částky za dovozy fosilních paliv v, jsou to eh, opravdu obrovské stovky milionů. Eh, dovážíme víc než 53 eh, energie. A přitom máme spoustu uhlí, máme spoustu plynu a přitom znemožňujeme nebo stěžujeme našemu průmyslu využívání. Dokonce Eh, jako eh, terminály, jako je LNG, opět se velice těžko licencují a tak dále. Prostě je tam spousta překážek. Ano. A my tedy máme eh, nejenom IT, ale máme také jiné průmysly. Máme tedy těžké průmysly, těžký průmysl. A teď e, otázka, my k tomu vlastně přispujeme takto. E, my e, říkáme, jestliže můžeme co si dovést průmyslové výrobky od jinot, hurá, tak to nebudeme mít žádné škody na životním prostředí. Ale životní prostředí je globálně jenom jedno. Takže určitě musíme uvažovat také o využívání našich zdrojů a umožnit také, eh, také eh, těžkému průmyslu, aby fungoval nejenom, zde, nejenom jinde, ale také zde. Děkuji. Nyní Edith Herzog. Tak především bych se chtěla eh, vyjádřit ke složení tohoto výboru zde dnes a já myslím, že je smutné, že jsou tady kolegové, kteří jsou zástupci a zastánci obnovitelných zdrojů tady nejsou. Já myslím, že e, není to tak, jak si e, dobře, protože e, my tady jednoduše a prostě máme situace takovou, že tady máme různé zdroje energie, obnovitelné plyn, uhlí, také atom a my bychom tady neměli eh, vytvářet dvě komunity zastánců odpůrců, ale měli bychom fungovat dohromady. Mám tady otázku. Eh, pokud byste mě řekli tři věci, které musí udělat evropské instituce pro vaše odvětví, co by to bylo? Eh, nechat vás tak nebo vytvořit novou legislativu do budoucna. Kdybyste měli tři přání směrem k nám. jak by zněla tato tři přání? Ano, děkuji. Paní Hibner. Děkuji. Eh, pokud se těch prezentovaných informací týče, od zpravodajů a dalších, eh, kteří nám poskytují informací, informace z různých eh, Zdá se, že situace je takové, že konvenční plyn Eh, nám zbude jako zdroj energie na nějakých 35 let, ne více, uhlí 150 let, břidličný plyn 20 let. V současné době potřebujeme moderní technologie skladování energie eh, pro špičky a také pro potřeby obnovitelných zdrojů energie. Protože to nemáme vyřešené a potřebujeme řešení také eh, modernější řešení využití, využití uhlí a také moderní technologii pro břidličný plyn. Já celkem eh, nechápu, proč tady vystupujeme jako konkurenci. Jedni jsou pro břidličný plyn, druzí jsou pro uhlí, třetí jsou pro eh, jiné zdroje plynu. To všechno jsou naše zásoby energie a musíme je prostě využívat a nějak dohromady. Já skutečně nejsem proto, aby se ohromným způsobem dotovali eh, dotovala energie ze slunce nebo z větru, poněvadž to je narušování konkurenceschopnosti. My prostě musíme dát šance všem zásobám energie. A já mám eh, otázku k té prezentaci uhlí. Eh, jaký, jak to vypadá s výzkumem eh, využití, moderního využití uhlí mimo CCS. My v současné době ho využíváme nedokonale, ale skutečně eh, investujeme, zkoumáme, investujeme do budoucnosti uhlí, dáváme prostě šanci na to, aby uhlí mělo své místo v energetickém mixu. Děkuji, pan eh, Grišpe. Grazie, <clears throat> prezidente. Eh, Já mám také mm, počutě, že... Děkuji, paní předsedající. Mám takový i dojem, že to, co řekla paní Kole Hercog, že eh, je to pravda, že my se chováme k různým zdrojům energiím jako k jednotlivým doktrínám a skutečně bychom se měli zabývat eh, spíše synergiemi mezi nimi. Žádný z těch zdrojů by mm, neměl být eh, ostrachizován, protože eh, pokud budeme mít správně složený mix, budou i synergie. Myslím si, že stávění uhlí a plynu do protikladu, to prostě není vhodné. Velice dobře víme, že také eh, o plynu se hovoří se značnou, eh, značným, eh, značnou mírou oportunismu. Jsou zde určité okruhy lidí v tomto parlamentu, kteří které rozlišují mezi plynem konvenčním a nekonvenčním a, a chemickým plynem a břidličném plynu hovoří nebo také o Eh, plynech, eh, plyny, které jsou součástí uhelných ložisek. Eh, ukazuje se třeba na Dolním Slezsku v Polsku, že toto může být skutečně dobrý zdroj energie a někteří členové tohoto výboru si to mohli také prohlédnout. Či já myslím, že bychom k tomu měli přistupovat komplexně a ne Eh, v konkurenci. Myslím, že pan Jelinek má naprostou pravdu, protože ono je velice těžko za pár let eh, změnit dvousadletou tradici eh, průmyslové střední Evropy to se možná, tento proces proběhl v Porůří, v Británii, v jiných částech západní Evropy a e, v Polsku tento proces taky jakýmsi způsobem e, probíhá a e, ovšem začal mnohem později, teprve po převratu a nyní tady máme třeba také další faktory, jako je kyotský protokol a tak dále. Eh, také bych chtěl upozornit na to, že eh, tady stavění jednotlivých zdrojů energie do protikladu eh, prostě nemá dobrý vliv na plánování. Ukazuje se, že to vede ke sklonu rychle měnit rozhodnutí. Třeba říkáme, že Evropa chce jít směrem snižování potřeby uhlí a půjdeme do obnovitelných zdrojů energie nebo do agropaliv. A teď už zase od toho upouštíme. Prostě stabilita a předvídatelnost investici, investic tady prostě není a to strašně špatně působí na uh, investory a na průmysl. Či já si myslím, že to je širší problém, eh, daný tím, že že je to prostě, je to prostě mm, eh, dáno mm, eh, těmi doktrínami, eh, kde tady s nímž tomu přistupujeme. Třeba můžeme říci, že větrná energie je problematická v tom, že máme období, kdy té energie je příliš mnoho a není možné je dopravními cestami, tedy skutečně dostat tam, kam má být. Čili máme tady prostě problematiku synchronizace. Mám tady tři otázky. První. A sice CCS a jeho ekonomika. Jestli vůbec tady bychom v tomto měli pokračovat. Za druhé, ceny uhlí, plynu a tržní ceny energie z obnovitelných zdrojů. Jak to vidíte? zejména tady v době eh, krize. Děkuji vám. Sí, eh, No, děkuji. Bohužel nemáme mnoho času na odpovědi. Prosím, jestli můžete se omezit na čtyři nebo pět minut. Vím, že tu bylo hodně otázek, takže je to těžké. Asi byste potřebovali více času. Prosím, kdo chce začít? Prosím. Nehovořím tedy za průmyslové odvětví, ale zastupuji komisi. Proto by bylo možná lepší hovořit na konci. Ale začnu. Takže za prvé, k tomu, co zaznělo z úst několika přispěvatelů, musíme mít ucelený přístup, nejenom přístup založený na konkurenci. To znamená takový přístup, který všechny ty možné energetické zdroje, které máme, jak si eh, zapojit pro, do, jednoho, do jednoho systému, ale každému z nich bychom měli nabídnout eh, příležitost. To, co jsme tady slyšeli, eh, vysoce dotované obnovitelné energie. Co pak, nevzpomínáte si, jak dlouho jsme dotovali uhlí, které je stále dotováno? Víte, kolik bude stát evropského daňového poplatníka, kolik by to stálo, pokud začneme Eh, vy, vyčlenovat z provozu, ukončovat provoz některých jaderných elektráren. Myslím, že tohle není férové jako argument. Musíme pak tedy s, opravdu s energiemi zacházet rovným způsobem a ne si jenom vybírat něco, co se nám hodí. Jestliže opravdu chceme mít ucelený přístup a u, je ucelený energetický mix, musíme vycházet z různých regionálních eh, možností které pak budou svázány do celkového evropského energetického trhu, který bude mít velmi rozmanitý, rozmanitou podobu, rozmanitý mix. To je cíl, o který bychom měli usilovat. A otázka dotací tedy je jedna věc. Dále normy. Normy by pak měly být také stejné. Neměli bychom zapomínat, byla tady řečena, zmíněna udržitelnost. Jistě, ale může to být určitá konkurenční výhoda obnovitelných energií z hlediska udržitelnosti, ale na druhé straně nemůžeme říct, že necháme uhlí a plyn jen tak na holičkách. Musíme udělat něco v tom směru, aby i tyto energie museli reagovat nějakým způsobem na naše standardy životního prostředí které máme z dobrých důvodů. Jinak já nevidím, nechápu, jak můžete říct, že obnovitelné energie nejsou ekonomicky životaschopné. Jak vidíte, tak situace se vyvíjejí a už udělali poměrně velký pokrok. A mají budoucnost, existuje ekonomicky eh, rentabilní způsob využívání obnovitelných energií. A pokud jde o dotace, tak my budeme mít sdělení, vypracujeme sdělení, v němž analyzujeme všechny stávající systémy podpory obnovitelných energií, zanalizujeme dopady, které tato podpora má na vnitřní trh a pak předložíme doporučení. Ale my jako što komise jsme přesvědčeni o tom, že obnovitelné energie mají ekonomicky života schopnou budoucnost. Dále k tomu, co říkal pan Prody, ano, myslím si, že vaše připomínka byla na místě, měli bychom se podívat na to, co, vidět to v kontextu toho, co, řík, co říkala paní Hybner. Inovativní technologie musíme vnímat ve všech sektorech. Samozřejmě včetně uhlí. A potenciál tu je jsem hovořil o vztahu mezi obnovitelnými energiemi a plynem, vy jste hovořila o vztahu uhlí transformované v plyn. Já nevím, jestli ty technologie existují nebo ne, ale alespoň by měl existovat určitý prostor pro další výzkum nových technologií mezi jednotlivými druhy a zdroji energie. Děkuji. Thank you. Odniosę się najpierw może do tego najprzyjemniejszego z pytań, czyli z py- do pytań. Tak, já bych e, e <laughs> začal tedy těmi trzemi přáními. Myslím, že první přání, alespoň z naší strany, by bylo podpora umožnění umožnění e, průzkumu strojů nekonvenčních plynů v Evropě, dále stabilizaci systému evropského obchodování s emisemi, to by bylo, aby to bylo tedy předvídatelnější a aby to lépe odpovídalo potřebám hráčů na trhu, kteří se musí rozhodovat dlouhodobě a e, které potřebují mít e, víra nebo kteří eh, musí činit velké investice. A třetí, a to mě budou kolegové z firmy kritizovat, eh, nicméně využijí příležitosti. Eh, prosil bych o rozvoj výzkumu v oblasti skladování energie i když kolegové z firmy by raději měli eh, propojení sítě. Já si myslím, že eh, to skladování energie, to by nám skutečně pomohlo eh, výrazně snížit emise a tedy šetřit šetřit životní prostředí. Dále pokud se týče plynování uhlí, to je velice zajímavá technologie. Je to tedy, eh, eh, tedy problém tedy eh, že proporce mezi tedy těmi uhlovodíky v plynu a v uhlí. Takže my musíme tedy Eh, vytvořit eh, tedy eh, chemickou reakci, kde tady uděláme, vyrobíme syntetický plyn z uhlí, nicméně tím vznikají dodatečné emise CO2, a, což to není dobré, nicméně zároveň tedy tento plyn je významným prvkem v chemických eh, reakcích, čili jinými slovy, co jsem chtěl říci, eh, pokud chceme splňovat uhlí, tak pro výrobu energie spíše ne, ale spíše toho ponechat pro chemické využití tento ven. A jako poslední dáváme slovo panu Jelinkovi, prosím. Thank you. I'll, I'll just I'll just quickly address the the the, the related questions. Já bych se rád vyjádřil k těm souvisejícím otázkám uh, nových technologií a přeměňování uhlí. Přeměňování uhlí. Tady je několik uh, různých typů vývoje. Já si ale myslím, že jsou ještě roky vzdáleny od eh, toho, kdy se budou moci dát úspěšně aplikovat v obchodním odvětví. Já nejsem přímo kompetentní osobou na tuto otázku, ale myslím si, že je tomu prostě z toho důvodu, že zatím tyto technologie ještě nejsou um, konkurenceschopné. My jako uhelná společnost můžeme vyvíjet eh, tyto technologie jako koníček, ale ne proto, že bychom je považovali za důležité z obchodního hlediska. A to je tedy ten problém. Také bych se rád vyjádřil k té otázce tři přání. Já mám vlastně jenom dvě. Já myslím, že to, co my nyní potřebujeme, není rozhodovat se mezi různými zdroji energie. My spíše potřebujeme přiměřený eh, přístup založený na mm, rozum, rozumném vnímání věcí pouze tak, překonáme tu velkou překážku bariéru a dostaneme se do budoucnosti založené pouze na obnovitelných zdrojích. A kromě toho ještě naváží na to, co říkali kolegové. Podle mého názoru potřebujeme stabilitu a předvídatelnost. Potřebujeme znát dlouhodobé hledisko a já vám mohu slíbit, že mm, my se toho budeme držet, ale musíte nám to nastínit, jak to má vypadat. Poslední věc v souvislosti s proporcionalitou. to téma, které jsem zmiňoval dříve během eh, své prezentace, jde o obrovské náklady na produkci. Já souhlasím s tím, že to nesouvisí s debatou o evropském růstu, ale Evropa tady ještě má eh, velký kus práce. Když se podíváte na výkon eh, promyslových odvětví, jako je těžba a ocelářství, asi jste ještě neviděli v novinách, jakým obrovským výzvám tady čelíme a existuje jeden jednoduchý způsob, jak se toho zbavit, jak to vyřešit. A sice zajistit přístup k mm, dostupné energii za dostupnou cenu. Tento rok se jednotkový, jednotková cena e, sníží o 11, zvýší o 11%, zatímco zatímco ceny, za které budeme e, energii prodávat, se zase sníží. Takže to je velice závažný problém. A já myslím, že ve vaší moci je evropskému průmyslu pomoci v této souvislosti a vyřešit eh, to, co nevyhnutelně přijde. Děkuji. Takže jsme si jen udělali takovou malou změnu tady u předsednického stolku a nyní se posuneme dále. Budeme tady mít tedy eh, další členy panelu. Já jsem musel na chvíli odejít. Nyní však přejdeme k další části. Pan Markus Trilling a paní Franke Tis, kteří jsou dalšími přispěvateli druhé části našeho slyšení. A začneme tedy tím, že dáme slovo panu Marku Sterlingovi na 10 minut. Bankwatch. Dobrá ráno, zdravíme předchozí řečníky za to, že ilustrovali roli plynu a uhlí v přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Myslím, že jejich argument byl jasný, že z dlouhodobého hlediska investice a energetický vývoj se musí odklonit od fosilních paliv. Já chci zdůraznit některá eh, ekonomická, eh, některé ekonomické argumenty týkající se závislosti na fosilních palivech a také trošku eh, mm, si posvítit na roli Evropské investiční banky a dalších rozvojových bank. Stručně zhodnotím celkový politický rámec 2050 a potřebu investic do infrastruktury, politiky EIB, BRD a pak tedy závěr, že stávající politi- politiky představují deformaci trhu a že by tato nerovnováha měla být napravena. Já tedy pocházím z Bankwatch, což je síť mezinárodních eh, evropských eh, NGO, nevládních organizací. Zabýváme se také různými mezinárodními finančními institucemi a fondy, monitorováním různých investic těchto institucí. Pan Kelly správně poukázal eh, na jednu věc, totiž, že Evropa prodává své bohatství průmyslu posilních eh, paliv. 2011 jsme eh, dováželi eh, přes 53 energie. Obchodní deficit představuje 185 miliard eur. Je to tudíž ekonomický skutečně je to ekonomický argument. A teď, když se podíváme na postupný přechod k nízkouhlíkové ekonomice, prosím o další eh, obrázek. Tak Evropská unie přijala tedy nízkohlíkovou strategii do roku 2050. Prosím o jednu zpátky. Takže hlavními pilíři této strategie je tedy myšlenka omezit eh, klimatické změny na zvládnutelnou úroveň a jedním z pilířů této strategie je to, že sektor energetiky se eh, musí přistoupit k dekarbonizaci, což tedy představuje určitou výzvu, slyšeli jsme určitou výzvu od našich řečníků, to je právě ten okamžik, kdy musí být vytvořena energetická infrastruktura, která bude trvat další, která vydrží pak další desetiletí. To, co uděláme teď, bude mít dopady na energetický mix na zbytek století. Je to jeden důležitý aspekt, když je řeč o uhlíkových emisích. V současné době 80% veškerých emisí do roku 35 už jsou pevně, eh, pevnou součástí energeti, sávající energetické infrastruktury. To znamená, když budeme eh, dále pracovat na rozvoji dodávek do roku 2017, tak by měla být přípustná pouze infrastruktura s nulovými emisemi uhlíku. Jak to vypadá s tou dekarbonizací od eh, uhlíkováním ekonomiky? Mezinárodní agentura pro energii je a publikovala pesimistické závěry v tom smyslu, že nedochází k žádnému pokroku, pokud jde o pročištění energie ve světě podstatě jednotka energie je na tom stejně jako před 20 lety z hlediska té, toho, té špinavosti té energie. A byla tu totiž výzva, aby došlo k urychlení tohoto přechodu a aby došlo eh, k postupnému ukončení dotací fosilních paliv. Hovořili jsme o energetické účinnosti, o tom, jak eh, levné jsou některé, některá pevná paliva, ale z, cena uhlí neodráží tu, ty skutečné náklady, například zdravotní náklady, které souvisí s pálením fosilních paliv. Jedna zpráva říká 43 miliard ročně, část toho na zdravotní náklady způsobené uhelnými elektrárnami v Polsku. Jistě, že se můžeme bavit o tom, jestli ta čísla jsou správně, ale faktem je, že jsou s, tímto, s těmito palivy spojeny různé náklady, které nejsou zapracovány do stávajícího systému. A vracím se tedy k tomu, o čem jsme se bavili. To znamená dotace. V této sněmovně a celosvětově se jasně říká, že postupné ukončení fosilních paliv je povinností na nadcházejících desetiletí. Existuje mnoho studií, které eh, dokládají, jaké to může mít výhody z hlediska poptávky, emisních limitů. A i parlament vyzval k ukončení spotřeby fosilních paliv v roce 2012, také v roce 2007 parlament požádal finanční instituce a veřejné investiční banky, aby přestali podporovat eh, projekty založené na fosilních palivech. Jedna nedávná studie od mě, Mezinárodního měnového fondu. To není organizace, kterou vnímáme jako eh, blízkého spojence, ale hovořilo se tam o trhu s energií, o cenách, o tom, do jaké míry tedy ceny odráží skutečné náklady. A MMF ve své studii z roku 2013 jasně říká, že dotace fosilních paliv má značné dopady, že to zhoršuje fiskální nerovnováhy, vytlačuje to eh, některé veřejné eh, a soukromé investice, podporuje to kapitálově náročné odvětví, snižuje to pobítky ke zvyšování energetické eh, účinnosti obnovitelných energií. Takže já myslím, že toto je další argument k tomu, abychom skutečně vážně přikročili k omezení dotací fosilních paliv. Zvláště ze strany obou evropských investičních bank. Tam je objem půjček asi 80 miliard ročně. Prosím další obrázek. EBRD je trošku menší, její portfolio půjček představuje 9 miliard ale zvláště v zemích střední a východní Evropy a v sousedních zemích obě banky plní velmi důležitou úlohu při budování ekonomik a energetické infrastruktury. EIB v posledních letech prosím další prosvědku, vynaložilo 62 miliard eur v energetickém sektoru. 34% z toho šlo na podporu projektů v oblasti fosilních energií, fosilních paliv, z těchto z toho 2 miliardy na uhlí. To je celková výše půjček. A když se podíváme na regiony, prosím dále, tak vidíme, že v nových členských státech střední a východní Evropy. Ten podíl fosilních eh, palivových projektů pod, pod, podpořených EIB je mnohem vyšší než eh, v tak řečených starých členských státech. A když vyhledneme za hranice Evropy, tak vidíme, že fosilní paliv, fosilním palivům se dostává daleko větší veřejná podpora než jiným zdrojům energie. Obě Banky mají přeskum svých energetických politik každých pět let. EIB bude mít podobný proces teď v létě, kdy má navrhnout novou energetickou politiku, která by pak utvářela strategii půjček pro dalších pět let. A když se díváme na dlouhodobé perspektivy, tak u uhlí je to jasné, uhlí by nemělo být nadále podporováno projekty na zlepšení účinnosti EIB, naopak obnovitelné energie by měly dostat více podpory. Když se podíváme na e BRD, tak eh, tady vypadá obrázek velmi podobně. 48% půjček, portfolia půjček eh, od roku 2005 jde na fosilní paliva, obnovitelná energie dostala mnohem méně, energetická účinnost ještě méně. A to tež můžeme říct, pokud jde o revizi um, úvěrové politiky EBRD, jsou tu stejné argumenty. Nemyslím si, že by veřejné prostředky měly půjčovat, eh, podporovat půjčky do, eh, na uhelné projekty, ale spíš na ten přechod na tu transformaci, to znamená více veřejných prostředků do obnovitelných energií a energetické účinnosti. Myslím, že to, to je z mé strany zatím vše. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Diamo ora la parola. Děkuji. A nyní Nyní eh, tady paní Franke Tříz, eh, která eh, zastupuje Evropskou asociaci fotovoltaického průmyslu. Zastupujeme celý hodnotový řetězec fotovoltaický na, Evropě, na evropském trhu. Já zde mám prezentaci na téma zda uhlí a plyn mohou přispět k eh, energetice založené na obnovitelných zdrojích. Eh, chtěl bych se zastavit u tří eh, bodů a všechno to bude spíše politicky laděné, tedy z našeho pohledu. Takže, proč by Evropa měla usilovat vůbec o energetiku založenou na obnovitelných zdrojích. Myslím si, že ekonomická argumentace je naprosto jasná. Průměrné ceny energie se v posledních desetiletích zvyšují a zvyšují. A myslím, že to byl pan Kelly, kdo řekl, že eh, dovoz eh, veškerých energetických surovin eh, to bylo nějakých 380 miliard eur. To je více než miliarda denně. I kdyby Evropa se začala soustředovat na eh, alternativní paliva, tak eh, třeba pokud se týče eh, uhlí a plynu, tady evropská závislost na dovozu energie nadále bude pokračovat. Čili ať už uděláme Eh, cokoliv, eh, tak eh, konvenční paliva povedou vždy ke zvyšování cen. Když se podíváme na porovnání obnovitelných zdrojů s ostatními, tak jsou čím dál tím konkurenceschopnější. Vidíme také úspory nákladů a je tady prostě ta křivka se, to je velice vysoká, vidíme tady 22% eh, sklon. Eh, celkově se systémy z, téměř eh, zlepšily na poloviny, polovinu. Také de facto tato energetika není závislá na kolísání cen vstupů a také vytvoří tato zdroje energie lokálně hodnotu. Tady eh, vidíme takové ty pavučinové grafy, eh, které z různých pohledů posuzují konkurenceschopnost. Eh, vlevo máme dynamickou paritu sítě v rezidenčním segmentu, čili vidíme, že je pro domácnosti vhodné, eh, aby měli vlastní výrobu energie a část s ní prodávali do sítě. Svou vlastní spotřebu by si pokrývali 30%, z 30% a eh, hodně eh, část by jim tedy přinášela ještě prodaná energie. Eh, také se na to můžeme podívat z hlediska eh, kapitálových vstupů a vidíme, že to v různých zemí eh, různé, kdyby se toto mohlo začít vyplácet, vyplácet v různých zemích. Tedy. Pokud se týče nákladů na výrobu, solární energie ve srovnání s plynovou turbínou, tady vidíme tady, eh, kolik nás stojí vyrobit hodinu energie. A opět vidíme, že třeba eh, v Itálii eh, se dá zjistit, že konkurenceschopnou budou tyto budou obnovitelné zdroje už v podstatě brzy ve Francii někdy mezi lety 2015 a 2018 Eh, to ovšem neznamená, že obnovitelné zdroje se budou rozvíjet sami od sebe. Hodně závisí na regulačním rámci, na cenové hladině na trhu a na dalších faktorech. Nicméně ukazuje se, že eh, ceny obnovitelných energií už nejsou tak strašně vysoké, jak si to lidi pamatují. Naopak už se velice blíží eh, tržním cenám elektřiny. Samozřejmě, že to není jenom o ekonomice, je to také o životním prostředí, které z toho má prospěch. A jsou to argumenty přesvědčivé. Ehm, uhlíková stopa je velmi malá a když se podíváme na emise za životní cyklus na ehm, kWh vyrobené energie. Vlevo vidíme uhlí, ropu, plyn a vpravo obnovitelné zdroje s velmi nízkými emisemi. Ale nejde jenom o emise CO2, jde o emise další obnovitelné zdroje eh, daleko méně eh, přidávají do Eh, ovzduší, ozon, eh, CO, SO2, eh, oxidy dusíku a tak dále. A samozřejmě tady máme menší dopad na půdy a samozřejmě obnovitelné zdroje jsou také méně rizikovými technologiemi. Evropská komise uznává, že aby Evropa měla udržitelný, udržitelnou energetiku ekologicky i, i e, finančně, e, tak je třeba, abychom přecházeli tady na obnovitelné zdroje. To znamená, že do roku 2050 by ten podíl měl být někde mezi 50 a 70 procenty a komise se dále domnívá, že celková eh, systémová eh, systémové náklady obnovitelných zdrojů nejsou vyšší než u jiných zdrojů energie. Je třeba říci, že v ať už budeme energetiku eh, dělat jakýmkoliv způsobem, vždy bude energie dražší, ale obnovitelné zdroje nejsou dražší než jiné zdroje. Eh, jestliže budeme sázet na obnovitelné zdroje, jaká role zůstává plynu a uhlí? Tak eh, určitě výroba energie elektrické bude decentralizovanější, systém bude variabilní, což bude dáno nestabilitou energie vyráběné ze, ze větru a ze slunce. E, flexibilita, kterou budeme potřebovat, není nic nového. Samozřejmě, že už dnes se sítí, mus, sítě musí vyrovnávat s kolísáním poptávky, ale e, obnovitelné zdroje eh, jsou dalším faktorem, který bude vyžadovat flexibilitu prostřednictvím chytrých a propojených sítí, aktivním řízením poptávky, eh, skladováním energie a eh, flexibilními kapacitami na výrobu energie obnovitelnými i fosilními. Jakou tedy roli ponecháváme eh, v tomto přechodném období uhlí a plynu? Eh, tak eh, přechod na obnovitelné zdroje bude nějakou dobu trvat. V systému stále máme energetické zdroje opřené o flexibilní, o fosilní zdroje, ale bude se od nich více vyžadovat flexibilita. Eh, samozřejmě ta flexibilita bude náročnější, bude třeba rychleji reagovat. Eh, z loňské studie vyplývá, že bezpečnost dodávek by v podstatě neměla být problematickou až do roku 2020, kdy budeme muset začít více eh, reagovat na kolívky, průčí kolísání poptávky. A po roce 2020 budeme potřebovat dodatečná opatření, která eh, toto budou muset řešit. A opět eh, bude to prostřednictvím skladování energie, propojení a tak dále. Jasné ovšem je to, že ta koncepce vlastně základní zátěže, to znamená eh, konstantní eh, dodávky do sítě eh, stejné po, celém, po celý rok, tak to už eh, bude minulostí. Jak tedy mohou fosilní zdroje energie s tímto systémem fungovat? Jsou zde rozdíly technické i ekonomické mezi Eh, jednotlivými technologie. Obecně se dá říci, že flexibilnější jsou samozřejmě plynové elektrárny nežli, eh, nežli uhelné a nejméně flexibilní z těch uhelných jsou lignitové elektrárny. A zde vidíme, co nutí. Takže fosilní paliva Eh, budou sehrávat přechodnou roli v období přecházení na obnovitelné zdroje a samozřejmě je třeba, aby byly flexibilnější. A nyní moje doporučení. Chtěla bych eh, propojit eh, současnou debatu s kapacitními mechanismy, jak to probíhá v členských zemích zde v Bruselu. Často se říká, že tyto mechanismy budou nutné pro to, aby se uskutečnily příslušné investice, aby byl systém flexibilnější. Eh, nyní tady několik podnětů. Eh, mnoho částí Evropy má eh, nadkapacitu energetickou. Dále nová výroba energie by měla být primárně založena na obnovitelných strojích. E, závislost na fosilních palivech je příliš velká. Dále e, je zde určité riziko pro vnitřní energetický trh. E, skutečně máme tady nebezpečí toho zmarněných investic a, a zaměřených tedy na uhlíkovou technologie. Dále máme určitý potenciál zvyšovat flexibilitu současného systému, zatím toho nebylo využití, to je propojení a DSM a skladování energie. A pak je tady na závěr otázka, eh, jestli eh, je možné mm, dotovat vyzrálé technologie. No a ještě politická doporučení, především Evropská unie Eh, musí, eh, musí eh, nechat vstát z mrtvých své politické nástroje v oblasti klimatické politiky. Dále je třeba stanovit závazné cíle do roku 2030 pro obnovitelné zdroje, klima a energetickou účinnost. No a e, další si budete muset přečíst sami. Děkuji. Grazie. Děkuji. Děkuji za tyto příspěvky. A nyní dávám slovo panu Prodimu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se přihlásil proto, abych zmínil zvláště jednu věc. Vím, že se hodně hovořilo o skladování energie, jednak eh, zde na této sekci, ale i dříve. Já si myslím, že toto možné je, ale předtím musíme udělat ještě jednu důležitou věc. Důležité je, abychom měli vysoce efektivní um, propojení jednotlivých energetických sítí, takzvanou supersíť. Až potom budeme schopni mít všechny zdroje, zdroje vzájemně propojeny, tak jako by se jednalo o jeden velký zdroj energie. Budeme potom moci uh, například kompenzovat výkyvy větrné energie a zajistíme efektivní přenos energie. Budeme moci také používat eh, vodní energii, energii z vodních zdrojů, kterou, kterou potom budeme kompenzovat například výkyvy nebo nedostatky eh, z větrných eh, turbín. Kromě toho ještě možnost využívat k tomuto účelu plyn. Plyn se totiž dá skladovat a z objektivního hlediska je to také mnohem flexibilnější řešení. Já bych například eh, odkázal v této souvislosti na Německo. Německo je schopno skladovat eh, tuto energii a potom ji dodávat ve chvíli, kdy to síť eh, vyžaduje. Ukládá se to v podobě tepla, potom je možné to přeměnit na elektřinu, což je ten nejvýznamnější, nejpotřebnější eh, nebo nejvýznamnější podoba. Prostřednictvím technologie Power to Gas se to dá, ehm, se energie přeměňuje na vodík, potom máme přečerpávací elektrárny, které jsou také schopny velice efektivně energii skladovat. Na závěr bych pouze řekl, že musíme ponechat eh, nebo i nadále používat existující systém. Máme totiž technologie, které jsme již vyvinuli a prostřednictvím nich můžeme celý ten systém racionalizovat. Musíme se zaměřit na ty zdroje energie, které mají produkční křivku podobnou poptávce. To je věc, kterou musíme mít na paměti. Máme tedy potřebné znalosti a zkušenosti a jediné, co potřebujeme zde udělat, je investovat. Musíme racionalizovat celý systém energetiky, musíme zlepšit efektivnost a také musíme změnit vliv, který to má na globální oteplování. Děkuji, nyní má slovo pan Grips a zdravím zde přítomnou delegaci. Chci říci, že máme k dispozici tlumočení eh, do italštiny a z italštiny, je to číslo čtyři. Pokud si to chcete nastavit, pokud chcete poslouchat v italštině, musíte si nastavit kanál čtyři. Děkuji. Vše takovou. Měl bych takový návrh. Eh, myslím, že eh, prostě bychom neměli zase eh, o uhlí hovořit jako o něčem, co je postradatelné. Prostě uhlí je velice důležité, čili neměli bychom hovořit o bezuhelné energetice, ale o bezkarbonové nebo nízkouhelné, nízko karbonové spíše. Jestliže hovoříme o ekonomice nízkoemisijní, tak samozřejmě máte pravdu, že eh, tradiční zdroje energie mají emise vyšší než ty novější. Ano, eh, uhlí má vyšší emise, emise než plynové, ale také třeba říci, že eh, pokud bychom správně instalovali a využívali modernější technologie, bylo by možné také emise z uhlí výrazně emise, omezit. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom se pokusili nalézt uh, uh, takový střed, uh, prostě také nové zdroje energie produkují emise, ale má to příznivější bilanci. Donedávna jsme debatovali také o dostupnosti surovin v EU jakožto eh, určitého limitující faktoru pro rozvoj eh, našeho průmyslu. Eh, takže ono my samozřejmě potřebujeme k tomu další věci, jako jsou třeba Eh, prvky zácných semen. Fotovoltaika to je zdroj, eh, který funguje, pokud svítí slunce. A jak tady můžeme zajistit plynulost dodávek? No tak samozřejmě eh, výborným prostředkem může být plyn a třeba také prostřednictvím mikrogenerace. O tom se hodně nyní eh, mluví. Viděl jsem dokonce konkrétně instalaci eh, jedné polské firmy, eh, kde se ukazuje, jak je možné v rámci firmy smířit, spojit mikrogeneraci se sluneční energií. Přičem zdrojem energie je plyn a je tam tedy 90% účinnost a to je dobře, protože tak to, tak to, to už nám umožňuje moderní technologie. Taky si myslím, že je třeba zvážit to, že jistou překážkou při rozhodování je určitý egoismus, eh, egoismus eh, národní, egoismus odvětový, egoismus eh, národní. Třeba hovoří se tady o tom, kolik jako Evropská unie nakupujeme energie. Ale my tedy máme nyní možnosti, eh, které eh, jsou to tady, tady eh, sítě, jaksi přepravní sítě. Hodně jsme je posílili, jsou už nyní silnější, mají větší kapacitu, než to, co nakupujeme z Ruska. Ale samozřejmě je to přirozený přirozený vývoj. A pokud se týče obnovitelných zdrojů, tak eh, samozřejmě ty je třeba využívat zejména tam, eh, kde panuje energetická chudoba. A eh, tam je samozřejmě souvisí to s tendencí, kam se snaží dostat velké firmy. Jde tedy o to, aby se energie Eh, vytvářela zejména tam, eh, kde je energie málo. A tady je, to je zejména venkov. A eh, problémem je tady to, že mm, dosud nejsou zajištěny způsoby, jak to zafinancovat. No, pokud bychom to dokázali, pak samozřejmě by to znamenalo, že by to byla velká proměna pro evropskou politiku. Řekl bych, že každá taková debata by nás měla přibližovat ke kompromisu, tedy eh, k zbližování názoru na to, jakým způsobem eh, vytvářet eh, energetiku. Myslím, že tady zaznělo za správně, že by bylo skvělé, kdyby Evropská unie Eh, se soustředovala na to, na otázku, eh, jak skladovat energii. To by nám skutečně velice napomohlo při rozvoji obnovitelných zdrojů. Děkuji vám. Děkuji, paní Hercog. Děkuji. Já jsem doufala, že budeme diskutovat o těch zásadních výzvách. Protože náklady rostou. Když se podíváte na roadmap 2050, tak vidíte, že e, potřeby výdajů v CAPEXu se zdvojnásobují. Já myslím, že nemáme dostatek legislativních pravomocí e, nebo finančních, to znamená to, co je e, z daňových prostředků. To znamená, ono je snadné říci, chtělo by to dotace, chtělo by to nějakou pomoc, ale jak zajistit, že vůbec budeme mít nějaké prostředky, které lze distribuovat. To je ta moje otázka, čili jistě musíme se přesunout od eh, ceny k závisící na zdroje k skutečně technicky rozvinutému průmyslu. Není možná, aby to zůstávalo nadále založené na zdrojích. Musí to, se to dostat dál, ale jak? Jestli se to nepodařilo ani v těch nejlepších časech, tak jak dnes? Z mého hlediska byly obě prezentace zajímavé. Ale jen to tedy zvýšilo mé obavy, protože dobře, potřebujeme to, ale kdo nám to dá, kdo to zajistí? Jsou evropští občané připraveni? jít tímto směrem a pokud ne, tak co si pak počít jako Evropský parlament? Komunitární legislativa je slabá v oblasti energie. A když se podíváte na prostředky, které dostává průmyslové odvětví, je to na většinou na výzkum. A paní Sartori by asi souhlasila, že výzkum právě v dalším finančním rámci nejvíc přijde, nejvíc ztratí tedy. Už bylo zmíněno to takzvané backloading. Je to snad jenom moje země, která říká ne, zpátky ke státnímu monopolu, zpátky ke snižování cen, vzhledem k tomu, že není možná žádná inovace do budoucna. Takže co dělat, když ty nástroje, které jsme měli v minulosti, úplně zmizí? Děkuji. A nyní pan Marčikevič. Děkuji, paní předsedající. Trochu to stalo tak. Děkuji vám, paní předsedající předsedající. Eh, už eh, jen tady z toho máme v podstatě polskou debatu. Máme tady velmi aktivního kolegu, paní kolegyni Hybnerovou také. Eh, mně se tak zdá, já jsem si to četl na internetu, že nyní tedy se připravuje posádka na výlet na Mars a my tady e, jsme na Zemi a z toho, jak to tady zaznívá, tak e, všichni účastníci těchto debat e, vidíme, že tady máme velké země, Indie, Čína, Jižní Afrika, nedaří se nám dohodnout na klimatickém balíčku. My tedy, když jsme tady měli kjotský protokol, no, Eh, hovoříme tady o CO2, o tom, že ekonomika nám bude unikat do Číny, teď zase nám to uniká do Spojených států, pořád někdo někam uniká. To všem jde o to, eh, hybatelem je nízká cena energie. Jenomže my, jsme, my tak zastupujeme každý nějakou zemi a eh, je třeba, abychom hájil jejich zájmy. Za druhé eh, je naší povinností budovat společný trh, ale vždy je třeba myslet na zaměstnanost a zdá se, že to nám činí problémy. Chtěl bych tedy říct, že eh, vše má své místo. Je zde místo pro zelenou obnovitelnou energii, Eh, existuje, eh, své místo má také uhlí a fosilní paliva. Eh, je možné také dělat cokoliv nového, ale prostě musí to postupovat postupně. Víme, že ty zdroje obnovitelné jsou nestabilní, tady se tomu říká Elastičnost, elastičnost, elastičnost, eh, to je v podstatě jen slovo. Tady je třeba řešit další věci, tady musí to být eh, musí tomu přizpůsobit energetické mixy, Eh, dále ta nestabilita eh, je prostě něco, s čím je třeba něco dělat. Eh, nám to narušuje fungování současných sítí. Dále se musíme soustředovat na suroviny, které jsou nám přístupně, přístupné a Eh, je třeba tedy to dělat systematickým způsobem a ne snažit se to nějakým způsobem tady strachem a, a eh, jak si vyeliminovat. Paní kolegyně Hybnerová, děkuji vám. Jedna z předřečnic hovořila o konkrétních údajích, které mě znepokojují eh, v souvislosti s tím, co tady zaznělo od jiných členů panelu. Proč si myslíte, odkud máte informace, že eh, fosilní paliva eh, by měla zdražovat tak strašně rychle? Jiný panelista hovořil o naprostém opaku. Například říkal, že eh, ceny uhlí se natolik, natolik snížily, že třeba Německo se vrací k uhlí a také se hodně uhlí eh, dováží z Čín, čili z Číny. Čili prosím, odkud máte ty údaje, eh, které hovoří o tom, že trend je úplně, nebo má být, nebo bude úplně jiný? Prostě já takové informace nemám, takže mě by skutečně zajímalo, e, odkud máte to, e, že za posledních pět let až o 50% poklesly ceny obnovitelných zdrojů. Jestliže takové, e, taková data skutečně jsou, tak to by nás opravdu zajímalo. Já naprosto nesouhlasím s tím, že omezovat průmysl v této době, prostě eh, v souvislosti s údajnou nefunkčností ETS. ETS eh, e funguje. Není pravda, že by nefungoval. To jsou překonané informace. Ten systém funguje, je to tržní regulátor, který jsme zavedli a funguje. A protože nenaplnil naše očekávání. My jsme si mysleli, že ty peníze takto získané půjdou do inovací, do současných moderních etnologií. E, místo toho se používají na různé jiné, řekněme, hospodářské účely. Ale v podstatě není to tak, že systém, který jsme zavedli před sedmi, osmi lety, teď postavíme na hlavu Protože všichni tady říkáte, že potřebujeme dlouhodobě plánovat investice, modernizace, nové technologie a tak dále. My prostě nemůžeme tohleto zrušit ze dne na den, poněvadž eh, někomu překáží systém, který je tržní a který funguje. Takže prosím vás, nešířte tady bludy, eh, že nefunguje. My jsme o tom debatovali ve Štrasburku, velice eh, bouřivá diskuse to byla a výsledkem je to, že tady funguje, i když ne tak a možná ne tak účinně, jak jsme si představovali. Takže eh, prosím, eh, musíme mít takové onaké zdroje a prosím, nešiřme tady bludy. Dobře, tímto jsme vyčerpali řečníky a nyní budou moci odpovědět panelisté. Nejprve mám pět minut pan Markus Striling. Děkuji vám. Já bych rád navázal na několik eh, myšlenek a komentářů z pléna. Hovořilo se o dokončení eh, energetického trhu, o investicích do propojení Hovořilo se o inteligentní síti, o přenosech na velkou vzdálenost. Inteligentní sítě pro domácnosti jsou velice důležité a nástroj pro propojení Evropy by mohl být také jedním ze zdrojů, který vyplní tento nedostatek v oblasti investic. Další velice důležitá věc je přístup zaměřený eh, na konkrétní situaci, musím se podívat na příslušné místo, region, eh, podívat se, jaké zdroje jsou k dispozici a také musíme decentralizovat eh, výrobu energie, musíme tam zapracovat různé zdroje a různá opatření. Hovořilo se o nedostatku zdrojů a v tomto kontextu nenapadá agenda eh, do roku 2050 a otázka konkurenceschopnosti. My bychom měli usilovat zvláště o úplné oddělení ekonomického vývoje a využívání zdrojů. Ty jsou totiž omezeny, není jich dostatek a souvisí to také s otázkou konkurenceschopnosti. Jak evropské ekonomiky v celosvětovém měřítku mohou přežít, když ekonomické činnosti jsou založeny zvláště na těch tenčících se zdrojích. Um, zdrojích. Energetika to je jedna věc, skladování energie to je věc, na které se asi všichni zhodujeme. A pokud dovolíte ještě jeden komentář k ETS. Zavedením ETS jsme chtěli snížit eh, emise skleníkových plynů. ETS jako systém nebyl vytvořen z toho důvodu, abychom vytvořili nový trh. Z tohoto hlediska tedy musíme velice kriticky nahlížet na to, nebo na myšlenku, že bychom měli obchodovat eh, s právem znečišťovat eh, životní prostředí, že by se s tím obchodovalo na trhu a pokud ten trh selže, stále je ten přístup ještě správný. Na to bychom měli nahlížet kriticky. Myslím, že tady bychom se měli zaměřit na dlouhodobější vývoj. Do roku 2050 máme stanoveny jasné cíle, byla přijata rozhodnutí o investicích a strategiích, respektive tato rozhodnutí by měla být přijata nyní, ale zaměřit se na to dlouhodobé hledisko. Tím už se ale opakuji, Finanční a regulační přístup by se měl odchýlit od eh, fosilních paliv, neměly by se již eh, dotovat a měli bychom se spíše zaměřovat do roku 2050 na eh, nízkouhlíkovou ekonomiku. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní Týs. Pět minut. Děkuji. Já bych chtěla také zareagovat na několik komentářů. K tomu, co zaznělo k propojením, já s tím plně souhlasím. Celý ten systém sítě je podstatnou složkou a propojení v rámci systému eh, umožní vyrovnat eh, nerovnováhu mezi jednotlivými regiony. To je velice důležité například u větrné elektrárny, ale také u fotovoltaiky. A také je důležitý eh, systém místních sítí. Musíme posílit systém distribuce a umožnit řízení těchto sítí inteligentně tak abychom eh, umožnili postupné začlenění obnovitelných zdrojů energie do sítě. Tím se dostávám k poznámce o obnovitelných zdrojích energie a o těch eh, přeruši, přerušovaných dodávkách, nebo to můžeme nazývat také variabilita, protože k těm změnám nedochází úplně z ničeho nic. Dají se také předvídat mm, v kontextu několika hodin. Ale otázka, zda se tyto výchylky eh, dají regulovat, zda se tomu můžeme přizpůsobit, to už není otázka. Existuje na to jasná odpověď, ano, existují celé, celá řada různých technických řešení a nyní vyvstává jiná otázka. Které ty technické řešení nebo jejich kombinace je nejvíce cenově efektivní a jde spíše o to, zda se zaměřit na jedno nebo druhé to řešení. Ale jinak směs eh, různých zdrojů, eh, síť, která začlení různé zdroje, to je možné. A je jasné, že obnovitelné zdroje energie eh, budou do budoucna řešením, spíše se musíme zaměřit na to, eh, jaký budou mít podíl. Dále otázka vzácných zemin také zazněla. K této věci, nebo zvláště to zaznělo v souvislosti s fotovoltaikou. Ano, je to pravda, u eh, fotovoltaiky se používají některé vzácné zeminy, ale když se podíváte na objemy, jsou to velice rozumné objemy v porovnání s jinými odvětvími. A pozitivní je, že se také dají recyklovat a znovu používat. Fotovoltaika mm, a toto odvětví na tom pracuje, máme vytvořené režimy, které se toho týkají, takže na tom se pracuje. Poté zazněla věc, že Evropa není izolována a měly by zde spolupracovat i jiné země. Za týden budeme eh, vydávat prognózy pro eh, sluneční energii a zjištěním jasně bude to, že trh se nesoustředíš pouze na Evropu. Země, které jsou zde velice důležité, jsou Čína, Spojené státy, Indie, Japonsko a to mezi ještě dalšími. Nejde o to, že Evropa by se tady pohybovala vpřed a ostatní ne. Spíš jde o to, že Evropa se musí pohybovat vpřed, tak, aby se zachovala konkurenceschopnost, aby zůstala na předních pozicích v tomto závodě místo toho, aby zůstala někde vzadu. A nakonec k otázce paní Hybnerové. Vy jste vlastně měla dvě otázky. Jednak eh, ceny fosilních paliv. Já jsem se zakládala na prognozách eh, Mezinárodní energetické agentury, kde se eh, hovořilo o tom, že se snižují ceny ve Spojených státech a také došlo k snížení právě z toho důvodu, že, Evro- že Spojené státy již potřebují méně uhlí pro vlastní spotřeby. Nicméně Mezinárodní energetická e, agentura předvídá, že naše náklady, naše ceny se budou zvyšovat a nesnižovat. A pokud je o snižování cen e, obnovitelných energií, já jsem říkala, že náklady na fotovoltaiku se snížily o 50% za posledních e, 45 4 až 5 let. To je pravda, to si můžete dohledat v jakékoliv statistice. Já vycházím z vlastních statistik EPIS, které máme. Ehm, máme to od členů, kteří jsou aktivní v tomto odvětví, ale kromě toho se to také odráží v tarifech, které se platí za energii z fotovoltaiky. Když se podíváte například na výkupní tarify, které byly vypláceny před sedmi lety, bylo to asi 40 až 50 eurocentů a nyní se to pohybuje spíše mm, někde kolem 15 eurocentů. Takže toto je opravdový trend, který jsme zaznamenali a existuje téměř všude v Evropě. Děkuji. Vím, že pár, je tu pár žádostí o slovo, takže prosím dvě minuty. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Tady eh, zazněl jeden eh, důležitý návrh, a sice, že eh, do roku 20 budou schopny budou schopna fosilní paliva jako uhlí zajistit elasticitu elasticitu eh, těch strojů obnovitelných, tak eh, já musím říct, že do jisté míry to tak eh, je, že tady máme investice, které se opírají třeba o současné smlouvy na do, dobu na dodávky plynu a Navíc tady ještě tady máme poplatky za přístup k přenosovým sítím. Čili otázka je, jak zajistit přežití těchto zdrojů v situaci, kdy evropský energetický trh zatím není dotvořen. Prostě tyto E, typy zdrojů musí počítat ještě s dalšími náklady a toto zatím je třeba v této souvislosti zmínit, že toto nemáme dořešené. A na závěr dnešní rozpravy chci dát znovu slovo komisi. A ještě počkejte. 30 sekund máte. Prosím. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedající. Chtěla jsem jenom doplnit eh, informaci, kterou tady právě kolega řekl. Paní komisařka Hedegaard nás informuje, že 20%, 20% snížení emisí eh, CO2 eh, bude splněno do roku 2018, ne 20. Takže ETS funguje. Je to E, tržní e, systém, ale zároveň funguje tak, že způsobuje e, snížení emisí CO2 a to znamená, že plní, plní svůj úkol, takže není třeba tady nic napravovat. Děkuji. Je vidět, že parlament skutečně tomu věnuje pozornost Nyní tedy bych už dala slovo komisi. Prosím. Děkuji vám. Myslím, že je poměrně obtížné jednoznačně uzavřít v pár větách eh, a schrnout eh, tuto debatu. Chci poděkovat výboru za zorganizování tohoto veřejného slyšení. Dalo nám eh, velmi cené vhledy do dvou významných energetických sektorů a pak v podstatě integrace dalšího, to znamená fotovoltaického sektoru, který je součástí obnovitelného eh, energetického průmyslu. A to ukazuje, jak komplexní eh, otázky před námi stojí. Dotkli jsme se mnoha otevřených témat. Byly tu také některé náznaky, kam by se měla ubírat další práce a další úvahy mohu zmínit nové technologie, více výzkumu do inovativní produkty. Hovořilo se také o tom, jak eh, zajistit skladování, jak eh, mísit jednotlivé zdroje a konvertovat jeden zdroj v druhý. To jsou všechno velmi důležité otázky. Další věc, která se objevila prakticky ve všech příspěvcích, byla nezbytnost masivních investic do infrastruktury. A všechny tyto jednotlivé body je třeba zvnímat i v širším eh, kontextu evropské energetické a klimatické politiky. Já se domnívám, že o tom se hovořilo také ráno, to znamená eh, na, jako v prvním bodě, to znamená dokončení vnitřního trhu energií. To je základ jakéhokoliv dalšího rozvoje na evropské úrovni. Já nejsem v tomto oboru zas tak dlouho. Nastoupil jsem na místo v Dubnu, ale vidím tady silnou tendenci fragmentarizace trhu. A oproti tomu integraci Čili parlament, průmysl, komise by měli spolupracovat, aby zvrátili tento fragmentační trend v, těch, v ten integrační. Zodpovědnosti jsou, myslím, jasné. Komise musí přimět členské státy, aby implementovali právní rámec, který už existuje. Teprve až se toto stane, tak všechny ty další body, které byly nadneseny, o kterých se jednalo, naleznou své místo, které jim náleží, protože dokud nedokončíme vnitřní trh, tak tyto záležitosti, o kterých se mluvilo, než by nedávaly smysl, ale nebudou mít to své místo, místo, které jim náleží v celkovém eh, obrázku energetické politiky, takže mého hlediska to představuje určitou předběžnou podmínku. Měli bychom nejprve dosáhnout dokončení vnitřního trhu energii do roku 2014 a pak nás čekají další kroky. To je rámec 2030. Komise eh, vydala zelenou knihu, to znamená mm, veřejnou diskuzi. Všechny vyzývám, aby se účastnili. A v této rozpravě budou figurovat všechna témata, která se tu objevila dnes. Na konci jsme slyšeli třeba ty, tu otázku kapacity. I, i to by sa, samotné je velmi kontroverzní a možná by si to vyžádalo samostatné slyšení. Slyšeli jsme o systému ETS, jestli funguje nebo ne, to jsou všechno sporné body. Já s vámi souhlasím, paní Hibnerová, že primární cíl ETS byl dosažen. A ta, to číslo, které jste uváděla, k tomu bych mohl ještě dodat, že 2020 dokonce překročíme eh, náš cíl o 0,9% pravděpodobně. Čili to, toto a další témata jsou eh, na stole. Neměli bychom eh, ovšem ztrácet toto ztrácet ze zřetele další věci a ta perspektiva, ten kontext, v kterém to musíme vnímat, je jednotný eh, vnitřní energi- trh energií v Evropě. Děkuji. Děkuji vám, děkuji všem zpravodajům, děkuji všem eh, kolegům, kteří se eh, zúčastnili, děkujeme našim hostům a znovu se sejdeme ve tři hodiny. Děkuji.